Uh, uh, Já myslím, že teď to uděláme jinak. A za prvé chci eh, poděkovat. Eh, aha, je to zapnuté. I tried to speak, uh... Já jsem, jsem se snažil mluvit. Protože... Děkuji za vaše pozměňovací návrhy eh, a navrhuji teď, že než dostanu připravené poznámky, tak bych řekl, že jdeme všichni stejným směrem, jak to vypadá, a chci zde tedy poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy a v podstatě jsou ve stejném duhu napříč politickým spektrem a to směrem k posílení evropské architektury, dohledu, samozřejmě v některých detailech jsou rozdíly, ale <clears throat> je zde velká konvergence a i mm, určité doplňující pozměňovací návrhy jsem dostal. Jsou zde některé velké rozdíly sice, ale často tyto rozdíly Mm, ty v podstatě jsou spíše marginální, individuální názory jednotlivců a zde bych jenom zmínil některé z nich. Jedna taková klíčová otázka samozřejmě je, jak vyřešit makroekonomický dohled a možná jste zjistili, že mají původní návrh, e, to znamená úplné oddělení po té studii, kterou jsme si zadali, tak já jsem to vypustil a e, v podstatě jsem se přiblížil více těm názorům EPP i dalších a nyní máme odlišné názory, návrhy, jak posílit e, ten systém dohledu v rámci centrální banky a potom máme kolegy, kteří říkají, že by to mělo být úplně odděleno od ECB, ale myslím si, že určitě bude kompromis možný, eh, že nakonec budeme mít něco, co skutečně posílí nezávislost a jak daleko půjdeme, určitě to ještě bude předmětem velice zajímavé diskuze. Také i jsem viděl, že zde existovaly rozdílné názory, pokud jde o otázku závazné mediace. Mediace. No, Někteří kolegové by chtěli posílit tuto možnost závazné mediace, ale potom i zde byly některé návrhy, které spíše chtěli mediaci omezovat, ale určitě eh, jsme vedli zajímavé diskuze a EKR eh, e eh, by chtěli také více pravomocí mediačních, ale nechtějí, aby to bylo závazné, ale Mm, spíše eh, tedy chtějí eh, spíše, aby to byl neformální proces, který by se nějak sformalizoval. Ten neformální proces eh, mm, ukázal se jako užitečný, ano, ale pořád i tak se domnívám, že tady máme problém. A to je v tom, že to není závazné. Samozřejmě, samozřejmě ta možnost, aby to bylo závazné, tak to je Eh, mm, jaksi klíčová věc potom pro udělení této kompetence, té pravomoci. A já myslím, že počáteční pozice parlamentu by mělo být možnost závazné mediace ve všech oblastech a samozřejmě nebudeme bojovat o každé ustanovení eh, v nařízení a v každé nařízení a směrnici. Jenom chci ještě připomenout, že řada kolegů řekla, že zde máme ten systém příliš komplikovaný a že ten příliš složitý systém tedy v podstatě nezapadá a mm, v každé e, směrnici a v každém nařízení teď vedeme diskuze, zdali zavést závaznou mediaci a tím se jaksi e, e, celý ten evropský systém příliš komplikuje a potom je to i otázka tedy eh, porušování unijního práva, která je s tím spojená. Zhruba řečeno, bychom měli dát možnost intervenovat eh, v rámci veškeré legislativy o finančních službách a víme, že tedy tato pravomoc není tak silná, jak jsme si původně přáli. Pro mě tohle je to otázka těch hlavních směrů, takzvaných guidelines. Já jsem hrdým členem tohoto výboru, poněvadž jenom Wolf Klintz eh, požadoval omezení eh, eh, těchto guidelines a se mm, byl velký tlak z průmyslu a řada subjektů říkala pouze guidelines a, a, a mm, a mm, aby to bylo explicitně eh, zakotveno v evropském právu a zde eh, tedy ty pravomoce, které se týkají guidelines, těch hlavních směrů, jsou tam zakotveny. Proč? Protože často zákonodárce není dostatečně chytrý a neví, jaký vznikne problém do budoucna. Musí se potom čekat eh, na nějakou revizi až eh, a mm, proto tedy ty guidelines, ty hlavní směry nejsou sice závazné, ale jsou důležité jako takový komentář, který vysvětluje, říká, jaká je interpretace. Takže tyto pravomoce vydávat guidelines. To je takový soft přístup, jsou to takové soft kompetence a mělo by to tam zůstat a já s Wolfem souhlasím. A to především, když je člověk skeptický, pokud jde o přijímání nových předpisů. A proto zde souhlasím s některými představami liberálů, to znamená, neměli bychom omezovat pravomoci dohledu pouze na to, aby korigoval dohled, eh, aby korigoval nějaké věci, eh, problémy, které vždycky vzniknou eh, po té, co je přijat nějaký předpis. A kromě toho, potom zde máme velice zajímavé řešení, které se týkají procedurálních záležitostí. Ano, mm, na to člověk ale musí být právník, aby tohle to vymyslel, takže blahopřeji, pane předsedo, ale podporuji. Já bych to by, byl sám nevymyslel takto a určitě některé ty nápady jsou mimořádné a skutečně to jste hodně si musel protrpět celý ten legislativní proces, než jste na takové řešení přišel. Ale je to, vypadá to zajímavě, inteligentně. A možná Tady bych eh, zase eh, skončil. Určitě těch témat bylo daleko, bylo daleko více a, mm, jak jsem řekl, souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů a vidím zde velký prostor pro kompromisy eh, a určitě to bude dobrý začátek pro komisi, aby komise mohla začít pracovat na revizi a aby mohla řádně všechno vyjednat se všemi dotčenými subjekty. Děkuji kolegům za příspěvky. Děkuji, Svené. A nyní stínový v normálním pořadí jako první EPP Astrid. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Poněvadž já jsem eh, europoslankyní, která je velice pečlivá a bere si k srdci eh, roli stínové zpravodajky, tak já celý víkend jsem trávila tím, že jsem prošla všech těch 325 pozměňovacích návrhů předložených našimi kolegy po té, co zpráva pana Gigolta byla předložena. A abych to schrnula, abych to neprotahovala, tak bych řekla, že jsem tam našla určité povzbudivé věci, ale některé věci, které mě tak optimismem nenaplňují. A takže určitě e, ještě se k tomu budeme det, v detailu vracet, ale především, čím se budeme muset zabývat. Tato zpráva o evropském systému dohledu nad finančními trhy, tak eh, to asi eh, v podstatě eh, nemůže, ale mm, jaksi být nějakým takovým mm, prostorem, mm, kde bychom se nedohodli, jak řekl i pan zpravodaj, vypadá to, že se dohodneme, ale k metodě, k metodice. Zde bych tedy mm, eh, měla chuť říci něco takového tvrdého. Vysvětlím proč. Připomínám, že od první výměny názoru já jsem trochu spochybnila i vůbec eh, celou tu metodu, protože budeme hlasovat o zprávě, která je určena komisi a bude to někdy na konci ledna, února a v podstatě již do té doby komise zveřejní vlastní zprávou. Ta se má zveřejnit na začátku ledna 2014. Jinými slovy, budeme hlasovat o něčem, kdy již komise zveřejní svoji vlastní zprávu. Již určitou dobu ta zpráva bude venku, tak já nechápu, co chceme udělat tímto, čeho chceme dosáhnout. A teď k pozměňovacím návrhům. Přiznávám, že jsem trochu váhala. A to z několika důvodů. Za prvé, konstatuji, že zpravodaj určitě eh, je eh, předkladatelem obrovského počtu eh, pozměňovacích návrhů. Má na to právo, to je pravda, ale přiznávám, že to je trochu prapodivné sepsat zprávu a poté pár týdnů na to předložit eh, strašně velký počet pozměňovacích návrhů ke stejnému tématu. Já vím, že pan Gigaelt mi asi odpoví, že chtěl vzít do úvahy především eh, tedy ty eh, různé eh, zprávy a názory Evropského parlamentu k evropskému dohledu. Ale připomínám, že tyto zprávy eh, ty byly již tedy eh, předkládány, to je pravda. A když tyto zprávy byly předkládány zde v parlamentu, no tak tady v sále většinou nikdo nebyl paní předsedající, paní předsedkyně tu byla, zpravodaj ten dorazil trochu později a potom dva stínoví zpravodaj tehdy byli, když se tady předkládaly ty změněné zprávy. Já a předseda socialistů a to je všechno. Zpravodaj, pokud se nemýlím, dokonce i odešel dříve, před koncem. Takže tady si myslím, že asi zrovna jsme si neudělali dobrou reklamu. Já zcela chápu eh, odpovědi zpravodaje, ale mám s tím problém. A to se netýká konkrétně tady osoby zpravodaje, ale všech našich kolegů, protože jde o zprávu z vlastní iniciativy a když potom je zaplavena nespočetným počtem detailů, připomínek a věcí, které vůbec nelze prověřit, ověřit, tedy spousta nejrůznějších informací, které vedou k tomu, že je to zcela neuchopitelné, nepochopitelné a e, člověk tedy e, přes les nevidí stromy. A mm, to bych chtěla říct na adresu většiny návrhů, které předložil zpravodaj. Paní předsedající, paní předsedkyně, tady v tomto našem výboru často jsme velice malicherní, pokud jde o kompetence zákonodárného orgánu. Eh, mm, říkáme, že třeba nemůže eh, nikdo ukládat mm, eh, opatření úrovně 2, že mm, v podstatě je zde nějakým způsobem spochybňována demokratická legitimita. No někdy třeba k tomu dochází, ale ono to platí i naopak legislativní zákonodárná pravomoc musí zůstat striktně pravomocí zákonodárnou. To znamená, podle mého soudu, respektovat, co spadá do normotvorby, do přijímání zákonů a tedy předpisů obecně. Milí kolegové, skutečně si myslíte, že parlamentní zpráva, mm, která by měla se zabývat evropským systémem finančního dohledu, že musí se odkazovat a hovořit eh, o tom, že zde eh, nemáme dostatek eh, specialistů třeba na nějaký typ derivátu. A více než polovina pozměňovacích návrhů se zabývá takovými detaily, takovými zvláštními detaily a to jsou často velice zanedbatelné mm, detaily a podle mě naše práce není v tom Eh, připravit x tou, x tou zprávu eh, nějakého konzultanta, poradce, přece technického poradce. Samozřejmě každý může svobodně předkládat návrhy, jaké chce, ale se s veškerou skromností tím říkám, že tady zrovna komisi, že ani, Evrop, ani Evropskému parlamentu, ani výboru EKON neposloužíme, když tady splodíme eh, zprávu z vlastní iniciativy, která potom není nikomu srozumitelná. Samozřejmě, nakonec vždycky rozhoduje většina, paní předsedkyně, ale vězte, že dnes a v příštích týdnech já udělám vše pro to, aby tato zpráva eh, dostala určitou formu, aby byla koherentní a budu velice ráda, aby, eh, když kolegové, kteří se mnou budou o tom jednat, aby pochopili a aby souhlasili eh, s tímto mým názorem. To znamená, moje snaha je mít zprávu stručnou, náročnou zprávu, která se zaměří na principy a která se nestratí v detailech. Já doufám, že jste mě pochopili. A teď k věci samotné. Ještě dovolte pár poznámek na začátku. Jsem řekla, že samozřejmě mezi námi není nějaká nepřekonatelná propast, to ne. Ale já si myslím, že musíme víc z toho, co máme, a navrhnout eh, konkrétní změny. Nezapomeňme, že evropský dohled sám o sobě eh, je mm, jaksi ve vývoji. Takže bychom měli eh, tedy teď tedy Eh, jak si jít, eh, jako po, do, mm, eh, respektovat to, že se všechno vyvíjí a ne se snažit všechno přepsat od nuly. A pokud jde orgány dohledu, já myslím, že zde většina z nás asi chce samozřejmě, aby to byl evropský orgán a aby ale mm, to byl orgán, který bude Eh, mít větší eh, kompetence a chceme i eh, přehodnotit tam způsob hlasování v tomto orgánu, ale já si myslím, že všechno ostatní je zcela předčasné zde. A teď zde samozřejmě víme, že vše se vyvíjí a já jsem proti myšlence, abychom v podstatě zrušili to, co jsme eh, přijali v roce 2010. To znamená, eh, centrální banka musí mít určitou převahu, určitou dominanci, protože tato banka ví, co dělá a dělá to dobře, protože má know-how. Má know-how. A to není něco, co získáte jen tak, abyste mohli improvizovat. Já jsem včera tady, mm, eh, když jsme měli pana Draghiho, tak jsem se ho ptala, jak to je s Mm, s pravomocemi jeho instituce. Je pravda, že centrální banka eh, má větší a větší kompetence. Kompetence mm, centrální banky rostou a předseda mm, centrální banky včera řekl, že udělá vše pro transparentnost a pro e, řádné řízení, tak aby e, banka byla schopna čelit novým problémům a výzvám. Banka ví velice dobře, že jde o její důvěryhodnost. To jsme včera dobře slyšeli. A tedy banka udělá vše pro to, aby eh, respektovala eh, ty, mm, všechny povinnosti, které zde se jí stanoví. A já tedy jsem proti veškerým pokusům nějak tedy e, přerušit ten vztah mezi orgánem dohledu a centrální bankou, tedy měly by zůstat spojeny. A já doufám, že nakonec tohoto vzejde e, zpráva prezentabilní, srozumitelná, přehledná a e, že to bude skutečně zpráva hodná zákonodárného orgánu a ne nějaké auditorské firmy. Děkuji. Děkuji. A teď eh, za SAD Antolín. Děkuji. Já jsem předložil 34 pozměňovacích návrhů, některé z nich i eh, podepsala Elisa Ferreira, koordinátorka naší frakce. Do velké míry i souhlasím s návrhem, který zde předložil Sven Gigold a e, podle mého soudu také i e, souhlasím mm, s e, parlamentem a jeho hodnocením, a to je vytvoření Evropského orgánu dohledu. Samozřejmě to je proces. My jsme mm, prošli první etapu teď. A já myslím, že teď nadešla důležitá chvíle, abychom se snažili se zamyslet a věci zlepšit. Podle mého soudu zde jsou tři hlavní eh, linie. První je vztah mezi Evropským orgánem dohledu a eh, tím novým tedy jednotným systémem dohledu a eh, zakotvení, uchopení tohoto systému, kdyby měl být zakotven. Já myslím, že nemůžeme nějak spochybnit ten Evropský orgán dohledu. Ne, vše se musí doplňovat, aby to bylo efektivnější a Eh, aby to bylo systematické, koherentní a i systém hlasování v těch orgánech. Samozřejmě to musí být řádně ošetřeno všechno. A do budoucna určitě by bylo vhodné se snažit o maximální koherentnost, eh, tak jak to existovalo v tom původním modelu. A potom zde máme i další zajímavý aspekt. Vlastně poprvé zde máme eh, takovýto model dohledu bankovního dohledu a my máme ale eh, již více zkušeností s mikrodohledem, to se tedy týkalo tedy eh, dohledu, mikrodohledu nad bankami, pojišťovnami a tak dále, kdy máme eh, za sebou zkušenosti nebo i tedy dohled nad burzovními trhy a podobně, takže my máme určité zkušenosti a já myslím, že Evropská centrální banka tedy eh, má zkušenosti s makrodohledem, ale teď nadešla chvíle, abychom si řekli, zdali makrodohled je zcela v souladu se specifickým mandátem centrální banky, což je stabilita cen přece. A mm, tady jde o eh, finanční stabilitu a zde jde o to, aby finanční systém podporoval růst a zaměstnanost. A proto bychom měli zde mít určité pojistky. A e, já si myslím, že bychom měli se zamyslet nad tímto systémem ekonomického řízení v Evropské unii a ve vztahu s centrální bankou a podívat se třeba i například Spojených států. Já proto jsem předložil určité návrhy i proto, aby makrodohled nebo tato doporučení a kontrola nad plněním doporučeními, eh, aby to bylo mm, propojeno s tím takzvaným evropským semestrem a eh, s hospodářským řízením v Evropské unii. A další aspekt, jak zlepšit fungování orgánu dohledu, jak je vylepšit tyto orgány. Jsou zde určité aspekty fungování, které vidím pozitivně, jako například eh, delegování úkolů, odpovědnosti, předsednictví Myslím si, že eh, to by bylo operativnější, když eh, tedy tyto eh, mm, pravomoce se budou delegovat předsednictví, bude to více exekutivní, efektivní. A, a, takže pokud to bude nutné, Samozřejmě vždycky půjde o kolektivní rozhodování, ale pokud je o každodenní chod, eh, tak by bylo dobré, aby vždycky to bylo předsednictví, které bude mít širší mandát, eh, jednat efektivně rychle. A druhá věc, eh, potom dotčené strany, zainteresované strany, takzvané stakeholders, jak je zapojit asi způsobem, který by měl být více participativní a vyvážený a podle mě měli bychom i posílit prošetřovací nebo tedy vyšetřovací, eh, vyšetřovací pravomoce. A další věc, jaký typ úkolů a jak je a rozvíjet. Eh, to je té, téma té mediace. Je zřejmé, že mediace eh, pro, je důležitá věc pro řešení konfliktu Eh, tak eh, jde o to, aby eh, ten orgán tedy samozřejmě mohl tedy přijímat rozhodnutí a na to musíme ale aplikovat komunitární metodu, to je pravda, ale možná mediace by měla eh, eh, se snažit o konsistentnost, systematičnost eh, a v řadě případů třeba nejde o úplný konflikt, ale jde o to, aby tam byl někdo, třeba i ta mediace, která by dohledla nad tím, že vše bude konsistentní, koherentní a mm, takže by mediace měla mít i tyto charakteristiky, což by přispělo k takové větší systematičnosti, konsistentnosti na evropské úrovni. Další aspekt, který se týká spotřebitelů. Jsme si vědomi toho, že zde neexistuje explicitní mandát k tomuto, ale myslíme si, že by bylo dobré kodifikovat vše, co se týká ochrany spotřebitele a investora. To je hmm, aspekt, eh, mm, kterým by se orgány měly zabývat a bylo by dobré tedy jít tímto směrem, přímo tedy v tomto nějaké opatření a také i mm, zde se zavádí dva nové principy. Princip eh, dohledu Bazileje, eh, tedy kolektivní investování a potom je to, jakým způsobem tedy zveřejňovat informace a to je velice důležité a já si myslím, že zde bychom se měli eh, o to snažit na evropské úrovni. Třeba když v evropské úrovni máme, eh, na evropské úrovni máme pravidla pro takzvaný bail-in, tak eh, samozřejmě bychom měli i zde dát k tomu příslušné kompetence tomu evropskému orgánu. A mm, nám se zdá, že Eh, orgány by měly mít eh, tuto odpovědnost, tuto kompetenci eh, také. A potom další důležitý aspekt je dohled nad infrastrukturou, cross-border, hm, přeshraniční infrastruktura, evropská přeshraniční infrastruktura, takže zde samozřejmě to by přímo mělo podléhat evropskému dohledu a mm, nevím asi, jak to nejlépe sformulovat, tak abychom se vyhnuli tomu, aby e, zde neexistovaly nějaké divergence a nějaké své volné rozhodování. Jde o to, aby i ty společné přeshraniční infrastruktury podléhaly společnému dohledu a e, o to podpoříme. Potom zde ještě mám v hlavě další aspekty, ale ty, které jsem zmínil, jsou nejdůležitější. Jenom chci zdůraznit, že mm, mm, e, Určitě eh, se dohodneme se spravodem na kompromisech a se tady bude vykazovat dobrou vůli a vstřícnost k tomuto, abychom přijali tuto legislativu. Děkuji. No, uh, Děkuji. Eh, teď Wolf Klin za Sharon. Děkuji, Sharon. Já začnu tím bodem, který kritizoval Sven, totiž otázkou, zda dohledové orgány mají hrát závaznou mediační úlohu či ne? A zda mají být z toho vytvářet závazné guidelines, tedy ty hlavní směry. Já nejsem zcela proti, ale myslím si, že to by si měl nastupně jedna vždy rozhodovat zákonodárce, tak jak jsme to udělali ve SBD. A nevítám, pokud bychom zcela obecně řekli, že toto je ten správný předpoklad. Na začátku tohoto roku jsme viděli, že ESMA, myslím si, že to bylo v souvislosti eh, s tím ehm, tématem EMIR, eh, ESMA vytvořila guidelines, které hlavní směry, které v podstatě znamenaly částečnou změnu toho, co bylo rozhodnuto na úrovni jedna, tedy té legislativy. A my bychom se měli snažit to, to, tomuto zabránit. Já si myslím, že na level 1, tedy na úrovni 1, by se měl rozhodovat vždy o tom, zda dohledové orgány mají hrát závaznou mediační úlohu či ne, tedy zprostředkovatele. A co se týká SRB, tady mám celou řadu poznámek. Za prvé, musíme si dát pozor na to, aby ESRB nepřevzal roli která mu v podstatě nebyla určena. On eh, odpovídá za makroobezřetnostní záležitosti a ne eh, za mikroobezřetnostní dohled. A tady proto tedy bychom měli být opatrní a neměli bychom požadovat, aby měl předkládat návrhy, které se týkají eh, ratio a dalších podobných záležitostí, protože toto je Eh, úkolem bankovního dohledu a nespadá to pod či do oblasti vlastních úloh ESRB. ESR, ESRB by, a já chci říct si, že bychom tam neměli přímo zapojovat ESRB do legislativního procesu, protože to v podstatě také nespadá do jeho přímého mandátu. Takže zde vystává otázka, zda ten způsob, jak jsme vlastně naplánovali, utvořili ten SRB za tento způsob nyní, když máme ty měsíce zkušeností, za to byl skutečně ten nejlepší způsob. To, co bychom si měli znovu zvážit. ESRB je velice e, úzce propojen s Evropskou centrální bankou. Tehdy jsme to dělali, protože jsme k tomu měli dobrý důvod. A tehdy jsme v podstatě e, prezidenta ECB udělali předsedou ESRB a já se ptám, zda je to skutečně to nej prozřetelnější, nejinteligentnější řešení, zda bychom neměli pro SRB mít jiného předsedu. A to nezávisle na za otázce, zda zůstane ESRB součástí ECB, protože ESRB je jakási samostatná jednotka a zda bude pod střechou ECB nebo zcela mimo, to není zásadní věc, alespoň pro mě ne. Pro mě je důležité, aby byl poněkud méně pod bezprostředním vlivem ECB. Co se týče těch bodalit v Board of Supervisors, v tom výboru bodových orgánů. Tady souhlasíme se zpravodajem v tom smyslu, že bychom tam měli nějakým způsobem zohlednit i velikost členských států. Zda tedy bude hodná jednoduchá většina nebo spíše kvalifikovaná, o tom bychom měli ještě diskutovat, ale je vhodné, abychom si to ještě jednou zvážili. A nyní ten návrh, aby ty evropské orgány dohledu byly v silnějším bezprostředním kontaktu s občany. Toto je na jedné straně pochopitelné a správné, chválihodné, ale není to praktikovatelné. Pokud bude mít každý občan možnost, aby se mohl bezprostředně obrátit na evropské orgány dohledu, tak z toho vyplyne tak obrovská pracovní zátěž pro ty ESY, že ji budou moci zvládnout pouze pomocí systému, když eh, by vytvořil nějaký systém nejčastěji mm, zodpovídaný dotazů, těch FAQ. A to by ovšem občanovi by také moc neposloužilo, takže já toto vidím si s tím odstupem. A důležité je, já tady plně souhlasím s panem zpravodajem, aby ty ani dohledu měly skutečně přístup k informacím, které potřebují. V minulosti tady byl právě s tímto problém, že ta výměna informací, zejména její přeshraniční aspekt, nefungovala. A tady skutečně máme velmi důležitou záležitost. Zároveň musíme zajistit, abychom se tady shodli na nějakém jednotném formátu, tak abychom se vyhnuli tomu, že ta zátěž pro ty finanční instituty, které poskytují údaje a pro celý finanční sektor, aby tato zátěž nebyla příliš vysoká, aby nevznikaly nové byrokratické překážky. To je tedy třeba zajistit, je třeba si to pečlivě zvážit. Dále si kladu otázku, zda orgány dohledu skutečně mají tu nezávislost, kterou by mít měly. Jsou velice úzce propojeny s komisí. Rovněž jsou velice úzce propojeny s národními dohledovými orgány členských států. A nedávno jsme slyšeli od pana Enie, že zástupci národních orgánů dohledu jemu, tedy panu Enriovi, nechávají pouze velice malý manevrovací prostor pro to, co on e, považuje za nutné, on jakožto šéf EBY. Takže otázka, která se tady objevuje, je to skutečně zda ta nezávislost těchto orgánů je taková, jakou potřebují. A s tím také souvisí otázka zdrojů. Zda mají tedy k dispozici dostatečné zdroje. A tady se jistě shodneme všichni na to, že ty zdroje nejsou dostatečné a že například manevrovací prostor, které mají tyto orgány v rámci přijímání personálu je v pouze teoretický, protože pokud nemají zdroje, tak samozřejmě mohou jednat pouze velmi omezeně. To jsou tedy mé hlavní poznámky. Ještě jedna taková krátká poznámka k tomu, co jsi Svene říkal. Jedná se o otázku, zda porušování práva společenství je skutečně dostatečně intenzivně vyšetřováno. Dříve než tady z toho vyvodím závěr, že možnosti vyšetřování dohodových orgánů jsou příliš malé, tak bych nejdříve se podíval na to, zda ty možnosti, které skutečně existují, jsou dostatečně využívány v plné míře. A pokud ne, tak samozřejmě můžeme pak si zvážit, jak budeme postupovat dále. Děkuji. Já myslím, eh, že pane velká schoda mezi eh, řadou sínových zpravodajů tady, ale v té rané fázi myslím, že eh, spíše souhlasím s paní Luling. Neměli bychom přepisovat primární legislativu ohledně evropského systému finančního dohledu. Ty tři SAS a SAB byly založeny poměrně rychle na začátku tohoto mandátu, tohoto volebního období a ukázalo se, že jsou odpovědné za dohled, identifikovali klíčové zdroje rizika a napsali eh, jednotnou knihu pravidel a už teď eh, zvyšují standardy eh, bankovního dohledu. Takže prohloubení koordinace mezi členskými státy už ukázaly, že jsou schopné za svoji krátkou dobu. Mé pozměňovací návrhy se tedy zaměřují jenom na několik konkrétních témat, eh, zejména ESA, nezávislost ESA. Neměli bychom oslabit jejich zastřešující eh, roli eh, pro koordinaci tím, že je zahltíme příliš každodenními úkoly. Eh, tak aby se mohli eh, sledovat, eh, tedy zaměřovat holisticky na celý trh. Takže pokud jde o pozměňovací návrhy o jejich rozpočtu a o tom, jestli by je měly financovat poplatky účastníků na trhu. Já myslím, že by to omezilo jejich nezávislost a proto to odmítáme. Potom některé mé pozměňovací návrhy ukazují, že to sledování s národními systémy je omezuje a měli bychom formalizovat ten proces eh, poskytování doporučení ze strany ESA komisi. A pokud eh, se eh, liší nebo nějak odchýlí od doporučení, tak komise musí vysvětlit, proč se odchýlila. Protože oni mají být její techničtí experti. Myslím si, že jsou tady potom ještě další otázky eh, nezávislosti, o, které, o kterých už se hovořilo, o tom, jestli eh, eh, šéf ECB musí být někdo jiný než předseda ESAB a potom motivační struktury. To jsou všechno smysluplné debaty, které bychom měli vést, zejména protože už jsme museli modifi- modifikovat Eh, systém hlasování v EBA eh, vzhledem k nástupu jednotného dohodového mechanismu a potom jsme také tam eh, dali ustanovení k členům a nečlenům eurozóny. Na tohle se tedy musíme zaměřit. Potom jsem chtěla ještě zdůraznit jednu věc, která je kritická a sice šetření porušování evropského práva. To je oblast, eh, kterou bychom všichni rádi, eh, nebo většina z nás ráda viděli eh, roz, rozšířenou. Takže oni už nějaké pravomoci mají a tak by bylo vhodné, kdyby se to dalo rozšířit ještě dále. Jedna z oblastí, kde by se ESA měli více zaměřovat, jsou spotřebitelé, ať už jsou to investoři, zákazníci bank nebo pojišťoven, tak je třeba se zaměřit více na spotřebitele po celé EU a myslím si, že SA jsou tady proto v dobré pozici. Je celá řada pozměňovacích návrhů, které bychom mohli podpořit. Můžeme se snažit eh, zlepšit eh, spolupráci mezi SAS a generálním ředitelstvím pro, eh, pro hospodářskou soutěž, abychom prohloupili hospodářskou soutěž. A také bychom se měli postavit proti NFR praktikám po celé EU. Jsou některé praktiky, zejména pokud je o prodej které eh, škodí spotřebitelům a tady ESA můžou eh, hrát velkou eh, roli v jejich pojmenování a skoncování s nimi. Potom jsou další věci, kde bychom byli rádi, aby se vytvořili nástroje na pomoc ESA. Jsou to zejména takové ty technické otázky. Když jsou to oni techničtí odborníci, tak aby eh, se zaměřili eh, na analýzy eh, přínosů nákladů a posuzování dopadu. Určitě by, jim, by bylo dobré, aby vytvořili regulační technické normy, a aby nám zákonodárcům začaly poskytovat podklady, které potřebujeme pro zlepšování našich legislativních textů na první úrovni. Pokud je někdo, kdo je schopen mm, nezápisle poskytnout Mm, takovouhle podrobnou ekonomickou analýzu, tak by bylo lepší, abychom naši budoucí legislativu opírali právě o to a ne o politické, náhle politické poryvy nálad. A potom, pokud jde o interakce ESA a komise, jejich interakce a jejich interakce s evropskými institucemi. To by bylo vhodné nějakým způsobem trochu upravit. Takže eh, myslím si, že eh, vytvoření ESA byl správný eh, krok, myslím, že fungují, fungují dobře. Nemyslím, že musíme úplně restrukturalizovat, ale musíme se postarat o to, aby oni vytvořili nebo použili všechny své stávající pravomoci efektivně. Měli, chtěli bychom zlepšit jejich nezávislost, aby jejich rozpočet neplatilo odvětví a aby se eh, zaměřili na ochranu eh, spotřebitelů, aby eh, hlasoval, tedy ehm, chránili spíše spotřebitele a ne poskytovatele. Myslím si, že už to udělali hodně ve své rané fázi života a byla bych ráda, kdyby použili své pravomoci, které myslím, že jsme jim dali, ještě než se pustíme do úplné restrukturalizace a začneme reformovat. Myslím si, že dělají dobrou práci a my se musíme postarat o to, abychom je podpořili, aby oni mohli dozrát. Děkuji. Já jsem se zařadila na seznam řečníků. Ještě někdo eh, chcel, chtěl hovořit? Není-li tomu tak, tak si vezmu slovo já. Já každopádně děkuji eh, za eh, návrh zprávy eh, Svene a těším se také mm, na všechny ty pozměňovací návrhy. Musím se přiznat, že se mi zatím nepodařilo je podrobněji proskoumat. Mé vlastní pozměňovací návrhy se zaměřily na nezávislost ESA a na to, jak oni fungují, oni fungují na každodenní bázi a potom jmenování těch předsedů, se kterými jsme měli problémy a také podporu eh, regulační agendy eh, Evropy. Já se omlouvám, Zvene, jestli to bude znamenat, že budeš muset eh, zkoumat tajný život předsedkyně Ekonu v procedurálních věcech, ale pokusila jsem se zaměřit se na některé věci. Ehm, potom pokud jde o 8 a 84, tak tam eh, se snažím, eh, aby procesy v dozorčích radách se zaměřovaly méně na jednotlivé zájmy členských států. Ono je dobře známé, že za stranu eh, rady oni to vnímají i jako takovou radu. A já chápu, protože oni tam přicházejí s, tedy v roli zástupců těch členských států a mm, určitě to asi není dobrý způsob, jak tlačit ten evropský zájem před. Potom je tady důvěryhodnost a toho celého dohledového systému. Myslím si, že je důležité, pokud chceme ESA, aby e, zaujali své místo v mezinárodní aréně a reprezentovali Evropu, tak e, musím e, zajistit dostatečně koherentní evropský přístup. V tuto chvíli ho nemáme. Eh, v takových eh, fórech, jako je Bazilijský výbor. A musíme eh, hovořit silněji za některé evropské zájmy, které máme. Hm, ve věcech, jako je CRD4. Potom je tady i jmenování předsedů. To je věc, která nás tehdy hodně, hodně vzrušovala. Byly tam některé nešťastné věci, jako věk, diskriminace a tak dále. A také eh, napjatý harmonogram. A tehdy jsme říkali, že už se to nesmí stát znovu. Takže i já jsem se pokusila eh, tam dát nějaké eh, procedurální posměvací návrhy k tomu a potom pokud je o společný výbor, tak tam se snažila, aby se neduplikovala práce a zaměřil jsem se také na nezávislost, zejména ve vztahu eh, ke komisi. Chci, aby komise eh, uváděla názory v případě, že se eh, odchýlí. Ne, že se odchýlí od těch doporučení, jako říká Kate. Ty procedury všechny rozvíjejí a myslím, že se obecně zlepšují. Dal jsem tam o tom několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly eh, k vytvoření eh, možných výkonnostních eh, ukazatelů na základě regulačních výsledků z každodenního dohledu a také, že by mohl vytvořit určitou ekonomickou analýzu finančních trhů. Mám za to, že možná bude třeba nějaké dodatečné zdroje pro toto, ale my opravdu potřebujeme se vypořádat s některými těmito záležitostmi. Pokud jde o ochranu, tak tam ESA také má, myslím, roli svoji. Měli bychom se zde eh, zabývat a myslím si, že tady je mnohem eh, silnější eh, role pro ochranu spotřebitelů, pokud je o trh, než u toho makroobezřetnostního dohledu. Myslím si, ne, ne že by oni taky neměli úlohu, ale Myslím, že je třeba stále bojovat a my stále bojujeme za eh, silnější sankce, například v rámci MIFIDu, než byly v CRD4. CRD4, když se to projednávalo, tak eh, rada eh, kvůli tomuhle právě chtěla omezit sankce na té obecnostní stránce. Pokud jde o tu úpravu mm, křesel, tak to si myslím, že je politický eh, signál, který eh, chcete nebo nechcete eh, vydat. Tam budou mít asi všichni názory. Já si ale osobně nemyslím, že ESA vůbec nefungují dobře. Já mám ten dojem, že spíš dohromady fungují dobře a je zcela zřejmé, že je tady k tomu celá řada myšlenek. Obecně eh, mohu říci, že pokud jde o radu pro eh, systémovou, systémové riziko, tak eh, to není důvod, aby předkládala své názory, ale je důvod, jak se vyhnout takovému skupinového myšlení, kterého jsme se báli v době finanční krize, protože centrální banky myslí skupinově nějak a, a potom je dobré se vyhnout těm běžným podezřením v rámci vědeckého výboru. Mm, myslím, že opravdu se musíme zamýšlet znovu nad tím, jak ten orgán posílit, který nebude, aby nebyl tak velký také aby bylo snadné, eh, aby se pravidelně setkával a tak dále. Vzhledem k těm omezením, která eh, jsme mu uložili, tak myslím, funguje velice dobře eh, a daří se mu tedy navzdory těm omezením fungovat. Já si myslím, že tohle je jedna z těch základních věcí, kterou bude třeba asi nejvíce upravit. Tady to už bych tady nechala a teď se budou vracet jednotliví poslanci na hlasování, ale dám slovo ještě eh, zpravodaj Svene. No, zareaguji eh, na několik těch eh, hlavních věcí. Obecně souhlasím, paní předsedkyně, pokud po ty pozměňovací návrhy souhlasím s tím, že jsou některé věci, kde se asi neschodneme tedy. Otázka těch křesel jestli by, eh, pardon, eh, sídel, jestli eh, by všechna měla být na jednom místě. Asi se také neschodneme na pravidlech pro hlasování. Myslím si, že o tomhle je třeba prostě hlasovat podle pravidel, která máme. A jsou tady prostě neschody. Já akorát osobně nesouhlasím s tím, aby demokratické hlasování proběhlo podle velikosti daného finančního trhu, protože hlasy jsou eh, o lidech, ne o eh, eurech, eh, librách nebo korunách. Takže určitě o tom povedeme živou debatu, ale nemělo by nás to odvést naši pozornost z, od širších otázek. Souhlasím s, i s paní předsedkyní, že ta úloha v oblasti ochrany spotřebitelů by měla být posílena. Týká se to také pojišťoven a bank. Myslím, že eh, existují určité problémy v tom, jak eh, se to řeší a to se určitě eh, změní, jakmile vstoupí v platnost MIFID, protože tam podle něj bude celá řada nových úkolů v této oblasti. Potom Astrid se ptala, jak podrobné by to mělo být a jak velké zmatení tady může být, protože velký podíl pozněvacích eh, návrhů je tady od eh, samotného švitového zpravodaje. Já se musím eh, Astrid omlouvat, že ty pozněvací návrhy vycházely nejenom z našich dvou studií, ale také z vstupu od všech tří ESA a také od e SAB z jejich náznaku a Snažil jsem se tedy eh, vzít vážně poznatky, které jsme od nich dostali. A zcela souhlasím, že ty pozměňovací návrhy musí vést k nějakému uh, čitelnému textu soustavnému. A my se opravdu pokusíme um, tohle zčitelnit a pokusím se tady o nějaké kompromisy, ale nemá smysl uh, mít nějaké eh, předpisy, které tady budeme vršit do legislativy, protože to, to, má, to, to má smysl při nové legislativě, ale teď už musíme používat ty skutečné zkušenosti, které máme, tak, aby nás někdo mohl brát vážně. Vždycky musíme být eh, konkrétní, vždycky k tomu musíme přistupovat specificky, ale musíme se eh, postarat o to, aby to pořád bylo strukturované a pochopitelné. Doufám, že všichni se eh, vyrovnáme s tímto úkolem. Potom je tady otázka, eh, kdy si Kej hovořila o i, Wolf o tom hovořil, o, o porušování evropského práva. Tady je problém a tady vidím určitý určitou, určitý problém s uh, tvými problémy, pozměňovacími návrhy GAY. Protože eh, já si myslím, že předseda by měl dostat určitý, eh, určité pravomoci. Pokud si eh, pamatuji dobře na tvůj pozměňovací návrh, tak ty si chtěla omezit tyhle dodatečné pravomoci pro předsedu velice silně, nebo alespoň někdo chtěl. A tady je určitý rozpor, protože ten problém, který jsme vydali z ESA, byl, že ESA dostali určité pravomoci, eh, aby vyšetřovali porušování evropského práva, ale aby eh, mohli použít tyto pravomoci, potřebovali eh, rozhodnutí správní rady, kde máme, jak paní předsedkyně řečla, řekla, takovou radu vlastně. A mm, vzhledem k tomu, že v je tam nějaký anabrachismus, tak eh, prostě přátelé na sebe navzájem eh, neuplatňují ty procedury. Tak, eh, takže i jak vyřešit ten problém? Té mi rady. Já jsem otevřený k jakémukoliv jinému řešení. Jinak tady budeme mít instituce, které mají zákon ale pravomoci, které se budou používat jenom velice zřídka, kdy, jak ukazují naše studie u porušování evropského práva, ale také u uh, závazné eh, mediace. Pokud bychom to tam dali všude individuálně do evropského práva, pořád oni budou potřebovat eh, nějaké eh, rozhodnutí pro uplatnění toho práva. A to je problém. Největší problém, který jsme nalezli s fungováním ESA, je právě tenhle. A proto jej nemůžeme ignorovat. A také souhlasím s Antolínem o potřebě eh, více eh, těch makroobezřetnostních pravomocí. Nesouhlasím s Petrem Skindrem. A, a souhlasím s paní předsedkyní. Jediný problém se společným výborem je, že aby eh, rozhodnul, tak tam je 8 různých substanc, tedy instancí, které mohou vetovat. Takže na to musíme zapracovat. Souhlasím. Potom je tady celá ta otázka s informacemi a tady máme určité napětí. Potřebujeme tady kreativní řešení, protože na jednu stranu je tu problém, že tyhle ESA nemají často eh, pravomoc získat správné informace, protože oni se potom musí, pož- eh, musí požádat tu miniradu. Ale na druhou stranu oni samo, sami nemůžou eh, podávat eh, tedy žádosti a informace. Podávají národní eh, orgány, SSM, jak se jim říká, a možná, že do budoucna ještě mnohem více orgánů. A, a eh, nakonec oni budou potřebovat spoustu zaměstnanců k reakci na veškeré žádosti a informace. Musí tady být silná spolupráce bez blokování, bez blokačních pravomocí. A to je jedna z věcí, které musíme řešit. A potom o, eh, k ESAB. Co říkal včera Mario Draghi, bylo zajímavé. On v zásadě naznačil, že je tady určitý eh, problém eh, v podobě příliš mnoho na jednom místě. Já už jsem hovořil o tom, jestli by se to mělo zcela oddělit nebo ne. Šéf ECB, i když se všichni shodneme, víceméně, že ECB bylo klíčovou institucí, která nám pomohla eh, s přetrváním eura, ale neměli bychom si eh, myslet, že předseda ECB má denně k dispozici více než 24 hodin. A to je velmi zřejmé, že za této krize nebyl schopen pracovat tak tvrdě právě na tomto, jak by býval mohl. Takže eh, k téhle přebytečné koncentraci úkolů je třeba nalézt odpověď. Nedokážu zareagovat na všechno, ale mm, vzhledem tomu, že už máme další zájemce na další agendu, tak eh, to pouštím. Eh, Děkuji a budeme se těšit na první kolo kompromisních návrhů. A určitě tady jsme měli celou škálu zajímavých myšlenek které jsme slyšeli a určitě i komise také se nad nimi zamyslí. A teď bychom měli přejít asi k dalšímu bodu. Ne, musím vám říct, že budeme hlasovat ve výboru 23. ledna s tím, že bychom chtěli eh, odhlasovat toto na únorové plenárce. A nyní... European Investment But it's, it, Okay, uh, for the next, for agenda point. Dalším podprogramu 10 je pokračování. Tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Evropská investiční banka, zpravodaj pan Berman tady není a není to kontroverzní, pokud vím. Eh, tedy stínoví se shodli, ale formálně musíme tedy eh, eh, se zeptat, zda někdo chce se vyjádřit k pozměňovacím návrhům, i když to hlasování půjde rychle. Chce někdo se vyjádřit? Ne, beru to jako ne. A já aspoň vím, jak je to za moji frakci. Vy chcete slovo? Prosím. Myslím si, že to skutečně není kontroverzní, tato zpráva kolegy. Za chvíli budeme hlasovat. Hlasovací seznam, eh, na tom jsme se do velké míry shodli. Já si myslím, že stanovisko je celkově vyvážené a soustředuje se na trvalé utržitelný rozvoj. A veškeré důležité požadavky byly přejaty do pozměňovacích návrhů, takže já si myslím, že o tom můžeme nyní hlasovat a to, že tam máme to, tedy to, co požadovaly některé pozměňovací návrhy, abychom se soustředovali na zelené rozvojové projekty, tak to naše frakce spíše odmítá. Děkuji. Dobře, ještě někdo si přeje slovo k tomuto tématu? Pokud ne, takže výborně, takže, takže to bereme jako nekontroverzní věc. A nyní prohlášení sdělení předsedy, pokusím se co nejrychleji, ale eh, to vždycky před hlasováním, takže eh, tady je vás tady maximum, co je možné, takže 20, takže v zasedání Ekonu 17. Eh, září jsme mm, přijali mm, toto a členové asi vědí, že skutečně my to, eh, prosím, poslechněte sdělení předsedkyně, eh, proto to říkám před hlasováním, takže to je procedura, to mm, chce jednací řád konference předsedů, takže připomínám členům, že Eh, během Evropského parlamentního výboru, tak původně plánovaný 20. 23. ledna mm, tento eh, se nebude konat a bude se konat ve středu 22. od 3 eh, do 18.30 se bude konat zasedání výboru Econ 22. ledna. Pokračuji, až bude klid a také ve čtvrtek 23. Eh, ledna od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 a eh, zasedání výboru eh, samozřejmě budou na webovské stránce. Pokud jde o směrnici o záchraně bank, tak zde technická finalizace a k tomu došlo ve Štrasburku 11 září jsme se technicky dohodli na technických věcech a směrnice Směrnice nabíde účinnosti 4. ledna 2015 a e, systém začne fungovat 1. lednu 2016. A e, poslední technické jednání se mm, konalo včera a dnes. I keep stopping when it gets too... Já vždycky přestanu, když se neslyším ani sama sebe, takže já, eh, takže chcete snad hlasovat všichni už co nejrychleji, tak prosím, přestaňte se bavit. Okay. Dobře. A poslední technické zasedání se koná ještě a konzultace ve eh, výboru podle pravidla 7, 7 se bude konat, jakmile budeme mít návrh k dispozici, s tím, že bychom eh, plánovali eh, hlasování na plénu v únoru, s tím, že to lze ještě změnit, pokud jde o hlasování a doufáme, že se dohodneme do konce roku, možná i dnes ještě, ale takže poněvadž jde o druhé čtení, takže eh, bude se asi, pokud jde o DGS, bude se hlasovat později než v únoru. Teď MIFID, 11. trialog se konal 12. prosince, ustanovení o derivátech eh, ke komoditám a režim podle jednotlivých zemí, přístup k infrastruktuře trhu, potom pole působnosti legislativy a sankce, to jsou témata, o kterých se tam jednalo tehdy, došlo po pokroku a s tím, že i pořád ještě je třeba uh, prodiskutovat celou řadu politických záležitostí a 12. trialog proběhne zítra a bude asi dlouhý. Potom směrnice o zneužívání trhu a trialog čtvrtý se konal 10. prosince ve Štrasburku. Došlo k pokroku pokud jde o místo jurisdikce, e, zaškolení a vyšetřovací nástroje, s tím, že jde o to i definovat skutkovou podstatu, otázku odpovědnosti a sankce, trestání právnických osob, e, potom zveřejňování sankcí a e, je třeba, abychom byli souladu s nařízením o hospodářské soutěži, zatím se nic, žádný trilog neplánuje již a Eh, eh, rada se obrátí potom na eh, parlament, jakmile proběhne 16. prosince zasedání pracovní skupiny. Doufáme, že snad dojde k uzavření již hm, a ne, že budou probíhat další trialogy. Takže to jsou aktuální informace ze strany předsedkyně a nyní doufejme, můžeme začít hlasovat. Dobře. Hm, Elisa. Vzhledem k technickým problémům, které vznikly na poslední chvíli, tak bych chtěla, abychom odsunuli to hlasování o 3-4 minuty, ještě by třeba prověřit určité detaily. Děkuji. So there's just some final, final... Aha, takže teď je Mm, ještě chcete tedy dojednat ty důležité věci, které se týkají těch důležitých částí hlasování. You, you, Elisa, you ready? již? Tak prosím, otestujeme hlasovací kartičky. Vložte do systému. Hlasujte. Otevírám hlasování. Okay. Yeah. We are testing. Takže hm, zahajuji testování. Hlasujte. 41 41 přítomno, 43 přítomno, 38 zmáčklo knoflík, 39, 43 nezmáčkli knoflík, 2 ještě ne. It always worries me. To mě vždycky trochu zneklidňuje když ještě někdo nesmáčknu knoflík. Press, that means they're all work. Takže všichni ano, takže všechno funguje, děkuji, takže 30 eh, spokojených, 8 eh, nespokojených a 5 neví. <laughs> Corinne, are you asking for the floor? Chceš slovo, Corinne? Až začneme s TRSM, tak potom k SRM, až bude k SRM. Já jsem diskutovala ještě na poslední chvíli s kolegy ohledně pole působnosti a pokud dovolíte, tak bych chtěla přečíst dvě věty, abych to objasnila, o co jde, protože pole působnosti v podstatě e, zrcadlově kopíruje SSM a SRM také pokrývá všechny banky tedy, ale v praxi v praxi ty národní orgány záchrany bank budou plnit úkoly, třeba pokud jde o přípravu těch záchranných plánů a podobně. To eh, je tam zakotveno. Ale samozřejmě pokud jde o rozhodnutí zachránit krachující banku a třeba když to zahrnuje mm, čerpání z fondu, tak tato rozhodnutí potom přijímá i eh, statutární orgány těch příslušných orgánů pro záchranu banka, takže to je třeba také zde reflektovat. Okay, thank you. No dobře. Takže bylo mi řečeno, že máme zde jeden či dva ústní pozměňovací návrhy, které přečtu, až se k ním dostanu. A doufám, že do určité míry si to již frakce mezi sebou objasnili. Všichni jste připraveni, tak začneme. Návrh 83. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 86 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis A pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis B pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis C pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis D za prvé, máme zde ústní pozměňovací návrh EKR, doplnit slova a komise. Kdo je pro tento ústní návrh? Proti? Zdržel se zamítnout. takže původní kompromis jde nyní pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis E po částech tři části. Část jedna, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Část 2 pro, proti, zdržel se přijat. Část 3. Chcete prověřit elektronicky část 2, takže prosím, asi jsme na to šli příliš rychle. Všichni odhlasovali dobře, takže přijato 24 k 21. A část 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijata. A nyní návrh, návrh 307, až, najdu, až ho najdu, ano, 307 pro, proti, zdržel se zamítnout, kompromis F, prověříme 307, dobře, já myslím, že to bylo jasné. EPP, všichni odhlasovali, Mm. Mm. Končím hlasování. Končím. Zamítnuto. 24 k 19. Kompromis F, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijat. Kompromis G, kdo je pro? Proti zdržel se. Přijat. Kompromis G kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 381 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis I, pro, proti, zdržel se přijat. J, pro, proti, zdržel se přijat. K, pro, proti, zdržel se přijat. L, pro, proti, zdržel se přijat. M pro, proti, zdržel se přijat. N za prvé zde máme ústní pozměňovací návrh EPP a zelených. To je ústní pozměňovací návrh pouze teď pro, proti, zdržel se. Já to radši prověřím. Hlasujte elektronicky o ústním pozměňovacím návrhu. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. A ústní návrh je přijat. A nyní budeme hlasovat o tomto kompromisu, tak jak byl pozměněn ústním, takže kdo je pro, proti, zdržel se. Já myslím, že přijat, ano, to je stejný počet. Takže nyní kompromis O. To je, tady máme dílčí hlasování po částech, dvě části. První část pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část pro, proti, pro, proti, zdržel se zamítnuta. Nyní se dostáváme Návrh 587, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Q, pro, proti, zdržel se přijat. R, to je nové dílčí hlasování. Máte to tam všichni poznačeno? Nebo to vám přečíst? Já to mám ve dvou částech. Je? Jsou ano, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Nyní se dostáváme ke kompromisu S, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Kompromis T, pro, proti, zdržel se, přijata. U, pro, proti, zdržel se, přijat. 643, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. V pro, proti, zdržel se přijat. 649, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Potom dílčí hlasování zde máme. Ne, staženo. Takže nemáme žádné dílčí hlasování už, takže hlasujeme o dvojitém V. Kompromis dvojité V tak jak původně sněl pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis eh, X. Tady někde mám. Ano. Na straně 35. Kompromis X pro, proti, zdržel se přijat. Y pro, proti, zdržel se přijat. Y A pro, pro, pro, pro, je to takové zmatené. Jean Pole, vy jste proti? Pro? Ne, takže elektronicky, prosím vás. Kompromis YA. YA. <laughs> Thank you. know. Uh, I haven't got my... A já tady nemám dneska brýle, takže oni se mi rozbili, tak nevidím moc. Zamítnu to, dobře. No, za to se omlouvám. A stejně eh, jeden hlas by to nevyřešil. Takže to kompromis Z, kdo je pro, proti, zdržel se, přijaté. Nyní se dostáváme k AA, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, AB, pro, proti, zdržel se, přijato, 731, no, pro, proti, zdržel se zamítnut. AC pro, proti, zdržel se přijat. 732, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Omlouvám se, Pablo, to byl tvůj taky. Ústní pozměňovací návrh AD od EKR, ústní pozměňovací návrh, takže kde, kde pro ústní návrh, proti zdržel se. Ústní návrh je zamítnut, eh, takže kompromis AD, tak jak byl nyní pro, proti, zdržel se přijat. Mm. Kompromis AE, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. AF pro, proti, zdržel se přijat. AG pro, proti, zdržel se přijat. AH pro, proti, zdržel se přijat. AI pro, proti, zdržel se přijat. A je pro, proti, zdržel se přijat. A K pro, proti, zdržel se přijat. A L pro, proti, zdržel se přijat. A M pro, proti, zdržel se přijat. A N pro, proti, zdržel se přijat. A O pro, proti, zdržel se přijat. AP pro, proti, zdržel se přijat. AQ pro, proti, zdržel se přijat. AR pro, pro proti, zdržel se přijat. AS pro, proti, zdržel se přijat. AT pro, proti, zdržel se přijat. AU pro, proti, zdržel se přijat. AV pro, proti, zdržel se přijat. A 2TV ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se přijata. A X pro, proti, zdržel se přijato. A Y pro, proti, zdržel se přijat. 877 pro, proti, zdržel se přijato, zamítnuto, pardon, BA pro, proti, zdržel se přijato, BB pro, proti, zdržel se přijat, 882 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis BC jenom, jenom v jedné části pro, proti, zdržel se přijat. BD, kde pro, proti, zdržel se přijat. BE, pro, proti, zdržel se přijat. BF, pro, proti, zdržel se přijat. BG, pro, proti, zdržel se přijat. BH, pro, proti, zdržel se přijat. BI, zde máme ústní pozměňovací návrh EKR, o něm hlasujeme první, e, jako první ústní návrh pro, proti, zdržel se zamítnut, takže hlasujeme o kompromisu BI v původní znění pro, proti, zdržel se přijat. BJ pro, proti, zdržel se přijat. BK pro, proti, zdržel se přijat. BL pro, proti, zdržel se přijat. BM pro, proti, zdržel se přijat. BN pro, pro BN pro, proti, zdržel se přijat. BO pro, proti, zdržel se přijat. BP pro, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijata druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuta. Nyní se dostáváme k BQ, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. BQA, pro, proti, zdržel se. Přijat. BS, pro, proti, zdržel se. Přijat. 1019 pro, proti, zdržel se zamítnut, BT pro, proti, zdržel se zam, přijat, BU pro, proti, zdržel se přijat, BV pro, proti, zdržel se přijat, b 2 V pro, proti, zdržel se přijat, BX pro, proti, zdržel se přijat, BY pro, proti, zdržel se přijat, BZ pro, proti, zdržel se přijat. CA pro, proti, zdržel se přijat. A AFKO 1 pro, proti, zdržel se přijat. 87 pro, proti, zdržel se zamítnut. CB pro, pro, proti, zdržel se přijat. CC pro, proti, zdržel se, zamítnut 90 pro, Aha, omlouvám se. Nyní musíme hlasovat o 89 pro. Ne, protože kompromis CC odpadá, takže 89 pro. Proti. Mm, mm. Není to jasné, takže prověříme. Hlasujeme o návrhu 89. Je v šedé barvě sice komprom, v rámci kompromisu CC. Ještě pět, tři, následuje jeden ještě a konec. Děkuji, všichni hlasovali, takže návrh je zamítnut. A návrh 2. Nyní kdo je pro, proti, zdržel se také zamítnut. A 90. Kdo je pro, proti, zdržel se a přijat. Přijat, prověříme návrh 90. Všichni hlasovali. Konec hlasování. Takže skutečně byl přijat. Ano, a 91, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat. Mhm, CD, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. CE, pro, proti, zdržel se, přijat. CF, pro, proti, zdržel se, přijat. CG, pro, proti, zdržel se, přijat. CH, pro, proti, zdržel se, přijat. 98 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnut. CHA, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. CI, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. CJ, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se přijata. A 103 pro, against abstentions. Proti, zdržel se 104 pro, proti, a prověříme. Prověříme 104. Hlasovali jste všichni, končím hlasování, eh, zamítnuto 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto CK, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CL, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CM. Přijato CM, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CO, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 1, 2, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Já se, já se omlouvám, to bylo omyl, takže dobře, tak uh, ověříme 123. Já jsem říkala, že to bylo zamítnuté, říká paní předsedkyně. Jedna, dva, tři. Tak já končím hlasování. Já myslím, že to bylo správně, každopádně končím hlasování. Takže zamítnuto. Ehm, o kousek. Ale prostě ověřili jsme to, kdyby náhodou. Dobrá. My jsme si mysleli, eh, že jste příliš mnoho oslovovali tady po Omnibus 2. CP, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CQ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CQA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato CR, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. v 5, kdo je pro, a kdo je proti, kdo se zdržel? A, ověříme a 5. Myslím, že to bylo přijato. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. CS, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, CT, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, CV, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. C2TV, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. C2TVA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A v ko 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. CX, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. CY, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. CZ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme CZ. tak to bylo zamítnuto. Bylo opravdu zamítnuto. Takže i když Arlene uh, omylem hlasovala špatně, tak je to přesto zamítnuto. Takže teď musíme hlasovat o 158, kde je pro. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Také zamítnuto. D a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Avko 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Uvěříme. Avko 9. Hlasovali jste všichni, končím hlasování zamítnuto DB. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit, desítku? Takže ještě se hlasuje. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 156 a v 11 to samé, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto DC, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato DD, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a e, přijato DE, přijato 162, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto, kdo je proti, 163, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto DF, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, DG, kdo je pro, kdo je proti, ověříme DG. Končím hlasování. A bylo to přijato o jeden hlas. Takže přecházíme na ne. H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DI, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DJ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DK, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DL, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DM, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DN, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato jde o kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. DP, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. DQ, nejdřív ústní pozměňovací návrh ze strany ECR, kdo je pro ústní pozměňovací návrh, kdo je proti. Ověříme to. Ještě hlasuje jeden. Končím hlasování to bylo zamítnuto. DQ. Bez eh, pozměňovacích návrhů, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. DR, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. DS, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. DT, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. DTA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DU, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DV, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DVA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. DV, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijal. DX, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je se zdržel? Zamítnuto. DY. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. DZ. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 201. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže teď musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 16 a 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. EB. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. EC. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ED. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ED a kdo je pro? Přijato. No, omlouvám se, říká paní předsedkyně, ověříme EDA. Omlouvám se. Asi jsem to odečetla špatně. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. A opravdu zamítnu to.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 H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato EI, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato EJ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato EK, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato EL, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato EM, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Dobrá, a teď budeme elektronicky hlasovat o textu v upraveném znění. Ještě dva nehlasovali. Končím hlasování. Nikdo nesiskl, ale přesto končím hlasování. 34 pro proti, 8 se zdrželo. Takže eh, teď návrh o, o, eh, o tady hlasování o návrhu legislativního usnesení. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A to je 35 pro, 2, 2 proti a 7 se zdrželo. Paní zpravodajko, eh, chcete teď hlasování o zahájení, o zahájení vyjednávání s radou. Takže teď rozhodnutí eh, zahájit s vyjednávání, eh, vyjednávání s cílem a dosáhnout schody v prvním čtení. Musíme tedy hlasovat. Ještě jeden nehlasoval. Jestli chcete, končím hlasování. 38 pro, 5 proti, 2 se drželi. Takže zahájíme vyjednávání eh, s eh, tím normálním eh, týmem. Děkuji vám a všem vám gratuluji. Madam? Uh, yes, Elisa? I, I just, I... Já nechci odkládat od, od, hlasování, ale chtěla bych uh, vyjádřit vděk eh, za ducha kompromisu nejen svým zpravodajům, ale i ostatním delegacím a také za silný vědomací mandát pro jednání s radou. Děkuji vám. Děkuji, říká paní předsedkyně. Myslím si, že to je důležité hlasování a, a že e, Rada přihledne k tomu e, stanovisku Evropského parlamentu a, a k tomu, že nás nezajímá tolik mezivládní přístup, tak jako je. A teď e, zpráva Žána Pola Gozese.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 Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Dobře. Děkuji. 32 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Teď budeme hlasovat o, o legislativním usnesení. Hlasovali jste všichni? Končím hlasováním. 42 pro, nikdo proti a dva se zdrželi. Děkuji vám všem. A teď budeme hlasovat o bodu číslo 14, doufám, nebo Yeah. Yeah, we're just doing this. Yep. Um, Adolfo. Adolfo, who's next? I've got no list. 14. Point 14. Here you go. Insurance disaster. Okay, this is um, Sampo Terho's uh, report. Tak teď zpráva a Sampa Terha. Budeme hlasovat o kompromisu B, kdo je pro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 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. G ve dvou částech. Tak první část přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže ověřím druhou část. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování.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 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. Kompromis K, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Padesát sedm, kdo je pro? Ne, to odpadá, omlouvám se, říká paní předsedkyně. To je prostě strašné, když jsou tady ty stránky takhle přeházené. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? 58 ověříme. Já teď neslyším, se omlouvám, říká paní předsedkyně. Hlasovali jste všichni? Tak já jsem hlasovala mě tady rozptyl, jsem rozptýlena. Takže o čem jsme to vlastně hlasovali? O 58. 50, eh, teď 61, kdo je pro? Kdo je proti? že přijato 62. To je to opravdu velice těžké to tady sledovat. Tak 61 ověříme. Já jsem se asi díval na správné místo. Hlasovali jste všichni, budu končit hlasování, tak zamítnu to 24 k 21. 62. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uvěříme 62, ale myslím, že to bylo přijato. Potřebuju tady pomoc. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Ověřím to, jestli mi nevěříte. Zamítnu to. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Úvodní text eh, odstavec 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Teď úvodní ustanovení A. Kdo je pro? Nejsou to žádné eh, pozměňovací návrhy, je to prostě původní text, kde je pro, kde je proti, kde se držel, přijato. Pozměňovací návrh 1. Pustní pozměňovací návrh zpravodaje, aby se změnilo especially na only. Takže ústní pozměňovací návrh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Takže zamítnout ústní pozměňovací návrh a bez eh, pozměňovacího návrhu. Tak teď budeme hlasovat ještě. A to musí pozměnit návrhu a potom k tomu návrhu na jeho změnu. Já vůbec nevidím, o čem máme hlasovat, říká paní předsedkyně. Takže to odpadlo, protože to je 22, 22. Tak to bylo trošku nejasné. Takže eh, teď pozměňovací návrh jedna bez uh, ústního pozměňovacího návrhu. Kde pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto tři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Čtyři, kdo je pro? Tak nechte ruce nahoře. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že to je eh, přijato. Pověříme to nicméně. Ne, tak je to zamítnuto. Tady několik lidí z, frak- z několik frakcí zmizelo a hned je to zajímavé. Pět, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, to. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, to. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme o tom hlasovat elektronicky o té devíce, protože myslím, že eh, několik eh, palců se nám tady ztratilo. Stejně tak jako předsedkyně. Takže eh, končím hlasování. Tak. Já jsem určitě tady viděla několik palců, které šly dolů a nějak by to nesedělo, takže Intings byl správně. Takže pozměňovací návrh 10, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Původní text. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 jestli budete chtít hlasovat. Děkuji. Tady 44 pro, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi. Takže mnohokrát děkuji a gratuluji panu Trhovi. A ještě teď budeme hlasovat o EIB. Má tady výměnu křesel v sekretariátě. Jste připraveni? Tak se do toho pustíme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Takže ověříme si pozměňovací návrh 3. Já vůbec nevidím, říká paní předsedkyně. Hlasovali se všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady EPP se mu vůbec nezvedlo. No dobře, tak přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 6. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. se druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to ověříme, tu druhou část. Nevím, co se tady děje, ale zjistíme to. Ještě budou hlasovat tři další. Končím hlasování. Tady tohle je docela jistě eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh S7. Kde je pro? Kde je proti? Tak to bylo to poslední. A teď pozměňovací návrh 7. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A odstavec 4, původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, první část, proti, kdo se zdržel, ověříme.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 Tak ověřme šestnáctku. Takže přijato. A teď odstavec 9, pozdělací návrh má dvě části. První část, druhá část, Ne, no, ne, ne, kde pro, kde proti přijato, druhá část, kde pro, kde proti. Kdo se držel? zdržel? Zamítnuto. 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak nějaké ruce bych chtěla vidět. 18, tady prosím uvěříme. Pozměňovací návrh 18, ověříme. Tam je to prázdné. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas.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 Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat o textu v praveném znění. A to je všechno. Poznamenala paní předsedkyně. Zaplať pambu. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování, předtím než všichni zmizíte. 39 pro, jeden uh, proti, jeden se zdržel. Já vám mnohokrát děkuji. A už nemáme nic dalšího na pořadu jednání a příští setkání bude 9. ledna v 9 hodin ráno a přeji vám všem šťastné a veselé.